Ladies and gentlemen, please. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Good morning, welcome uh, to... Dobré ráno, vítám vás na společném zasedání výboru CD a e, rozpočtového výboru. Vzhledem k tomu, že je to e, v rámci obvyklého termínu pro zasedání výboru CD, tak bych rada také přivítala předsedu e, rozpočtového výboru, pana Žana Antruy. A považujeme to za takovou první výměnu názorů na téma financování CS, CSDP. Máme tu e, zpravodaje z obou výborů. Za CD je to pan Eduard Kukan a za rozpočtový je to pan Indrek Taran. A Máme tady také význačného experta, pana Fabiana Tapana. A oni vystoupí úplně na začátku, ale nejprve bych si dovolila předat slovo eh, předsedovi rozpočtového výboru panu Žánu Antrují. Madame la présidente. Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení kolegové, je mi potěšením, eh, že tady společně eh, rozpočtový výbor Eh, teda, že tady vedeme ten, tento společný úkol a rozpočtový výbor eh, chce, je odhodlán přispět k mm, evropské hm, dimenzi bezpečnostní a obrané politiky a jejího financování. Díky rozpočtovým eh, údajům můžeme ocenit rozsah Mm, probíhajících akcí a e, také možná míru pokroku. Takže jestliže chceme, aby Evropa e, byla e, schopná vykonávat své úkoly v oblasti bezpečnosti a obrany, pak je to zásadní. Dziękuję bardzo. Um, Teraz chtěla eh, chciałabym... Děkuji vám. A ráda bych nyní přešla eh, k našemu pořadu jednání. Představím našeho hosta, je to Fabien Terpal z Institutu pro politické vědy v Grenoblu. A, každopád, a také je a, eh, profesorem a, eh, Kolik eh, of Europe. Prosím, máte slovo. Sorry, Mr. Fabian. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo, dámy a pánové poslanci. Je mi potěšením uh, Eh, moci před vámi udělat tuto prezentaci o financování operací a misí v rámci bezpečnostní a obrané politiky Evropské unie. Moje prezentace se bude skládat ze tří částí. Nejprve připomenu stávající eh, formy financování, dále pak problémy, které obvykle pozorujeme a konečně perspektivy vývoje, které lze mm, přijmout. Co se týče stávajících postupů, tak bych řekl, že jsou složité a fragmentované, podle mého názoru, v tom smyslu, že tady eh, je rozdíl mezi na jedné straně civilními misemi, které jsou financované z rozpočtu Evropské unie a které mohou být kromě toho eh, financovány navíc eh, individuálními příspěvky členských států, pokud tak rada rozhodne. A na straně druhé jsou vojenské operace, které jsou financovány primárně e, členskými státy jednotlivě na základě principu Koslaj Welitful, a které mohou být dodatečně financovány v rámci mechanismu Atena na s tím, že některé náklady pak mohou být hrazeny e, z systému Atena. Tento mechanismus financuje pouze určitý seznam společných nákladů, což je mechanismus, který financují členské státy, ale na základě určitého klíče, který e, se počítá na základě e, HDP a e, na základě mezivládního e, uspořádání, neboť e, organizace Atena je také mezivládní. Atena financuje pouze malou část výdajů, čili 10 až 15 operací. Některé tyto náklady jsou povinně financované z rozpočtu Aténa, zatímco jiné pouze za předpokladu, že rada nebo zvláštní výbor Aténa tak rozhodnou. Problémy, které lze v rámci těchto mechanismů financování vidět, jsou trojího druhu. A souvisejí jednak s efektivností nebo neefektivností systému. Jsou tu problémy demokratické v druhé fázi a pak za třetí tedy ta eh, logika solidarity. Takže problém s efektivností. To jsou tři hlavní. Především jsou to zdroje, zdroje, které jsou k dispozici pro operace a mise, jsou omezené v rámci evropského i rozpočtu a, a národních rozpočtů, které jsou omezené. Takže obecně, pokud se rozhodne o určité operaci nebo misi, tak to si často obej, neobejde bez problémů. Je problém s poskytnutím materiálních a finančních zdrojů, státy dlouho váhají, než přispějí, eh, generace eh, nebo vytváření, generování eh, sil pro vojenské operace je obtížné a jak říkám, Aténa pokrývá pouze malou část nákladů, protože zásoby Aténa se brzy vyčerpají. Další typ problémů, a stále to souvisí s tou nedostatečnou efektivností, to je rychlá reakce. Poskytnutí finančních prostředků je spíš pomalé, a to jak v případě civilních misí, tak vojenských operací, vzhledem k způsobu rozhodování samozřejmě. A to i přes existující mechanismy, které mají zajistit okamžité financování v případě civilních misí a nebo v případě vojenských operací fond předběžného financování umožňuje eh, rychleji zafinancovat operace v rámci Aténa formou před, předběžného financování, jenomže to pokrývá stejně jenom tu část, která je hrazena eh, z fondu Aténa a netýká se eh, financování ze strany českých stát, členských států. A poslední týk, část, která se týká Eh, efektivnosti, to je konzistentnost. Mechanismy a jejich rozdíl, mechanismy financování v jejich rozmanitosti mi nepřipadají vyloženě v souladu s tou vnější eh, konzistentností, která se opakuje mnohokrát ve smlouvě o fungování Evropské unie a zdá se, že to také není tak úplně v souladu s politickou logikou Eh, toho globálního přístupu, který figuruje v několika legislativních textech. Takže na jedné straně je roztříštěné financování, na druhé straně eh, má být jaksi globální přístup a to spolu neladí. Druhá skupina problémů se spíš týká absence nebo nedostatečných demokratických záruk Civilní mise jsou předmětem parlamentní kontroly, takže ty splňují kritéria. Někdy jsou vidět mm, určité problémy transparentnosti, kdy mise v rozpočtových položkách nejsou rozepsané eh, úplně nejtransparentnějším způsobem. A hlavně je problém s nedostatkem parlamentní kontroly v případě vojenských operací a, a mechanismu Aténa. Kromě toho mechanismus Aténa, nebo spíš informace, které parlament dostává o mechanismu Aténa e, závisí vlastně na mm, libovůli rady. Třetí typ problému, který e, tento e, mechanismus přináší, je problém solidarity a jejich nedostatků. Členské státy nejsou povinné účastnit se vojenských operací a tady právě vzniká ten problém nedostatečné solidarity, hlavně u vojenských operací, členské státy zpravidla se účastní v malém počtu, malý počet států se pravidelně účastní vojenských operací a vzhledem ke stávajícímu fungování, čím více určitý stát eh, se účastní, tím je to pro něj dražší, protože veliká část eh, výdajů eh, je hrazená každým jednotlivým státem. A proto je tu apel na Eh, nebo ze strany těch zemí, které se nejvíce účastní vojenských operací, apel na ty druhé, aby eh, se eh, ta zátěž rozdělila více a ty státy účastnící se a neúčastnící se jako freeriders, kteří nenesou ani finanční náklady, ani ani ta eh, rizika eh, v oblasti eh, lidských i politických zdrojů, ale pak mohou využívat tedy ty výsledky. Takže nyní se dostávám k, k několika scénářům, co se týče budoucího vývoje. První z nich tam můžeme pokročit nejrychleji. To je eh, předpoklad, že bychom ponechali status quo, to znamená žádný eh, vývoj bychom nepředpokládali a nechali bychom to, jak to je. Je to možné, myslitelné. No, pokud bychom chtěli zlepšit eh, operativní kapacity politiky bezpečnosti a obrany, tak samozřejmě bychom neměli ten stávající mechanismus ponechávat, ale vzhledem k blokujícím silám je dost dobře možné, že tento scénář se uskuteční. A nyní jaké jsou hypotézy případné změny? Tady tento scénář by spočíval v tom, že by se všechny ty mechanismy združily do jednoho fondu, který by byl mimo rozpočet EU. Takže na jednu stranu by bylo potřeba převést položky z evropského rozpočtu do fondu Atena a za druhé e, náklady individuálních členských států by se přenesly na systém Atena. Tento scénář není moc realistický, protože e, to vyřazení z rozpočtu mi nepřipadá reálné. Nicméně členské státy nebo některé členské státy by byly v pokušení přesunout některé e, položky z rozpočtu do mm, systému Atena, takže tento scénář, přestože není oficiálním cílem, zůstává nicméně neoficiálně podporovaný některými hráči. E, nevýhody a výhody. No, Řekl bych, že těch výhod je málo, nevýhod je poměrně dost. Nevýhoda co do konzistentnosti, i když by zdánlivě všechny výdaje byly jaksi zahrnuty do jednoho rámce, ale eh, výdaje na zahraniční bezpe, bezpečnostní eh, politiku musí souviset také se zahraniční politikou a to jsou finanční eh, jaksi Eh, položky, které by vlastně pak nebyly tady sklouze, skloubeny. Kromě toho by tu byl problém demokratické kontroly. Takže z tohoto pohledu se tento scénář jeví jako nevýhodný. Nevýhodný kromě toho by to znamenalo změnu smluv, protože by se tady měnilo to rozložení vojenského a civilního. Třetí scénář by znamenal posílení Aténa, především tak, že by se rozšířily ty výdaje, které eh, povinně eh, hradí systém Aténa. Konkrétně hlavně výdaje na dopravu, to je třeba stávající eh, diskuse o netaktických skupinách, ty, které jsou nevy, dostat, nedostatečně využívány, takže posílení Aténa by mohlo e, znamenat e, navýšení těch společných nákladů. Je tento scénář um, e, reálný? Asi ano, pokud by jednotliví hráči brali v úvahu operativní potřeby, ale vidíme po odložení revize Eh, Atena, která měla být dokončena v prosinci 2014, že je těžké dosáhnout koncensu. Výhody a nevýhody tohoto uspořádání. Ty výhody jsou jasné, co se týče eh, rychlé reakce zdrojů k dispozici a solidarity mezi státy, protože by tady více členských států finančně přispívalo na vojenské operace. Nevýhody. No, pokud nebudou všechny náklady eh, v rozpočtu Atény, tak eh, to neřeší problém nákladů jednotlivých členských států, které mohou zůstat stále hodně vysoké. A co se týče rychlosti reakce, víme, že tu je problém protože uvolnit tyto prostředky, které přicházejí individuálně z členských států, je problém. E, proto taky vznikla myšlenka jakéhosi start-up fondu, který by umožnil urychlit rozhodování a hlavně uvolnění prostředků. Tato možnost ve smlouvách figuruje, takže by stačilo ji realizovat nevýhody co do konsistentnosti, když posílíme Aténu, tak stále zůstane problém roz, jaksi oddělení Atény a rozpočtu na straně druhé. A kromě toho Aténa nedává plné záruky parlamentní kontroly. Takže zbývá čtvrtá eh, alternativa, která by znamenala postupný vývoj směrem k rozpočtu, takže operativní výdaje by postupně byly zahrnuty do rozpočtu Evropské unie, což by mohlo proběhnout postupně ale lze si představit, že některé výdaje v rámci Aténa by byly převedeny do evropského rozpočtu, zatímco výdaje členských států by byly přeneseny do rozpočtu Aténa, čili byl by to takový paralelní posun eh, směrem k, k evropskému rozpočtu. Je to reálné? Zdá se těžké představit si, že by členské státy šly tak daleko, ale první změna v tomto směru eh, nastala už v roce 1997, kdy bylo rozhodnuto o automatickém financování civilních misí z rozpočtu. A výhodou tady je lepší demokratická kontrola, lepší solidarita, Eh, více konzistentnosti, to je nepochybné, i když samozřejmě tady nejsou všechny záruky dané, tak nicméně je to řešení, které u všech těchto kritérií eh, se jeví jako dobré. Nevýhody. Tak Rychlost reakce tady, myslím, není garantovaná, všechno záleží na institucionální dobré vůli ve spuštění rozpočtového procesu a negarantuje to také, že celkové zdroje budou vyšší pro všechny tyto operace a mise. A hlavní potíž je ve změně smluv, protože eh, by to znamenalo zase eh, změnit eh, rozdělení civilních misí a vojenských operací. A kromě těchto čtyř scénářů bych ještě chtěl zmínit možnosti spolupráce mezi některými státy, se kterými smlouvy počítají. S tím, že třeba skupina států může realizovat misi na základě delegování od všech států, to jsou ty to je článek 44, a potom ta strukturální spolupráce, kterou já jsem nezahrnul do žádného scénáře, protože to neřeší problém financování, ale i kdybychom dospěli k tomuto řešení, tak eh, musíme uvažovat stejně o tom, jak tyto mechanismy spolupráce eh, by mohly být financované. Jenom poznámka jak vnímáme tyto mechanismy z pohledu solidarity. Je to známkou solidarity, jestliže všechny státy souhlasí s tím, že e, malá skupina států vystupuje jejich jménem, nebo je to naopak nedostatek solidarity, těžko říct. A na závěr bych řekl, že vývoj této struktury financování závisí na třech takových logikách, které jsou propojené. Za prvé, že se některé státy zdráhají zapojit se nebo ztratit kontrolu nad mechanismem vojenských operací. E, na druhé straně vůle ze strany nadnárodních institucí Eh, zajistit, aby tento mechanismus byl integrovanější a za třetí operativní potřeby bezpečnostní obrané politiky, jestliže eh, chceme tedy, aby tyto operace eh, byly s významnou součástí tedy zahraničních aktivit. Toto posílením té politiky znamená více kolektivnější financování, to znamená, že to asi by vyžadovalo zahrnutí prostě některých těch položek do rozpočtu a do Atény. Tady mi to připadá dost jasné, ovšem záleží na tom, jestli budou jednotliví aktéři, ať už je to komise, služba vnější činnosti, parlament, členské státy ESDA, budou e, skutečně přesvědčeni, že e, takový vývoj je potřebný. Děkuji vám za pozornost. Dziękuję bardzo panie profesorze. Jeszcze raz przepraszam. Děkuji vám, pane profesore. Máme dva zpravodaje. A, tak já bych dala slovo panu Edvardu Kukanovi z CD. Thank you. Thank you, madam chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji též za to, že jste pozvala pana profesora, protože zde měl opravdu velice významnou prezentaci. A já bych velice ocenil, že to, té prezentaci nechyběla vědecká hloubka, ale také bych ocenil ten pragmatický a praktický přístup k dané problematice, takže je to pro nás velice použitelné, takže není to čistě teoreticko-akademický příspěvek, ale je to skutečně praktický vstup pro tu zprávu, kterou postupně budeme přijímat v Evropském parlamentu. Vážená paní předsedkyně, dovolte mi několik poznámek týkající se dané zprávy a z pohledu sede. První obecný pohled. Diskutujeme o této zprávě v situaci, kdy Evropská unie se setkává s výzvami, které zde předtím nikdy nebyly a také významnými bezpečnostními situacemi. Uvědomujeme si situaci ve východním sousedství, ale i nestabilitu ne v Africe a na středním východě. Abychom čelili mnoha těmto výzvám a přispívali ke stabilitě, momentálně máme ale asi 17 probíhajících civilních i vojenských misí a operací. Je to i doba, kdy se Evropa zotavuje z hospodářské krize, která také dopadla na veřejné rozpočty, a to i v oblasti obrany. Většina členských států se stavěla zdrženlivě k tomu, aby dávala další prostředky do rozpočtových linek na bezpečnost a obranu a zahraniční a bezpečnostní politiku. Je tedy důležité se podívat na to, jak co nejlépe využít ty relativně omezené alokované zdroje pro politiku v oblasti bezpečnosti a obrany. Uvědomit si, kde jsou naše rezervy a navrhnout efektivnější, ale i transparentnější postupy pro financování této politiky. Dovolte mi nyní také několik konkrétnějších poznámek. Jak už jsem říkal, největší výzvou pro zprávu bude najít rovnováhu mezi omezenými zdroji pro společnou bezpečnostní obranou politikou a evropskými ambicemi v této oblasti. Půjde o analýzu dostupnosti finančních zdrojů a o potržení otázky účinnosti při eh, finančních mechanismů a finančního řízení misí v oblasti bezpečnostní a obrané politiky. Také by bylo dobré zmínit eh, také otázku určitých nedostatků, hlavně v oblasti civilních misí, kdy se do roku 2015 museli eh, eh, převést zaplacené závazky ve výši 30 milionů eur. Je třeba také řešit otázku posílení demokratické kontroly a parlamentního dohledu nad společnou bezpečnostní a obranou politikou. Rád bych například ve zprávě vyzval k odděleným rozpočtovým linkám pro jednotlivé Eh, mise v oblasti bezpečnostní obrané politiky, tak aby financování těchto misí bylo jasnější. Co se týče struktury zprávy, rád bych se nejprve věnovala otázce možných úspor nákladů, například sdílená eh, servisní centra, ale také eh, například otázky postupu veřejných zakázek a nákupů. Otázka komplementarity misí ale i vztahů mezi Evropskou unii a dalšími mezinárodními organizacemi, například NATO. Financování vojenských operací bude také řešit otázku finančního managementu v oblasti civilních a vojenských operací. Zde bych se rád také věnoval otázce revize mechanismu Aténa. Momentálně eh, tedy prezentuji takový typ takové ty první hlavní směry zprávy, protože zde máme eh, první výměnu eh, názoru a těším se na naší diskusi o tomto tématu a těším se také na vaše názory a připomínky ke zprávě. Pokud mi paní předsedkyně dovolíte, rád bych také zareagoval na prezentaci pana profesora, protože byla velice praktická a důležitá. Já souhlasím s ním v té identifikaci těch hlavních problémů v oblasti bezpečnostní a obrané politiky a jeho financování, tak jak on je prezentoval. Ano, nedostatek efektivity, nedostatek demokracie a transparentnosti, ale také nedostatek solidarity ohrožují eh, efektivní financování misí. A je důležité slyšet názory o různých možných cestách u těch finančních mechanismů. Domnívám se, že zachování statutu quo v dané situaci by mohlo být problematické. Domnívám se, že bychom měli postupně přejít k té, tomu takzvanému rozpočtování operací v oblasti bezpečnostně obrané politiky. A zde se obracím také na kolegy z rozpočtového výboru a byl bych velice rád, kdyby vyjádřili svůj názor na tuto otázku. A vážená paní předsedkyně, co je také důležité, potřebujeme větší politickou vůli k tomu, aby se dospělo k dalším reformám v oblasti společné bezpečnostně obrané a politiky. Děkuji vám, pane Kukane. Určitě Jedná se o nesmírně komplikované téma, kterým se zde nyní zabýváme a mělo by se tedy o něm diskutovat i z rozpočtového úhlu a proto dávám slovo druhému zpravodaji, tím je pan Indrek Tarant z výboru pro rozpočet. Thank you, madam president. It... Děkuji vám, paní předsedkyně. Je to pro mě velká čest že mohu spolupracovat s výborem SEDE a prezentoval také pohled rozpočtového výboru. Možná mm, to bude takový obecný a štědřejší přístup, protože se domnívám, že společná bezpečnostní obraná politika i zahraniční a bezpečnostní politika jsou politiky, které třeba zorganizovat lepším způsobem, než je ten stávající. Já bych rád sám za sebe svoji prezentaci rozdělil do dvou částí. A věnoval bych se nejprve těm civilním misím. Viděli jsme zde problémy s jejich financováním a už to tak probíhá po dobu asi deseti let, kdy se objevily poprvé. a většinou je to, jsou to problémy v oblasti vybavení a logistiky, což je ve velkém eh, kontrastu s, s jinými misemi, které jsou schopné řešit tento problém. Jsou zde specifická pravidla pro civilní mise a někteří říkají, že by šlo rozvíjet rychleji v rámci stávajícího rámce, ale to je něco, o čem bychom se měli rozhodnout my právě prostřednictvím vytvoření naší zprávy. A také otázka zásobování a poskytování vybavení a výzbroje například OBS využívá něco podobného už. Na té vojenské stránce tam máme problém trochu jiný. Zde je evropský rozpočet eh, zapojen relativně málo a mechanismus Atena zde hraje významnou roli. A jsem rád, že zde můžeme diskutovat o tom, jak by měl mechanismus Atena v budoucnu fungovat a vypadat. Členské státy tedy aplikují ten princip, kdy eh, náklady se platí tam, kde vzniknou, to znamená, že musí si platit ty náklady členské státy, které jsou zapojené a tím pádem jsou poněkud eh, zdrženlivé a proto také komisař pro rozpočet eh, si žádá jiný přístup. Pokud tomu rozumím správně, tak názor v parlamentu je takový, že zvýšení těch národních příspěvků by byl určitým krokem k řešení tohoto tématu. A na závěr bych chtěl říct, že se opravdu těším na spolupráci s výborem SEDE i se svými kolegy z rozpočtového výboru, tak, abychom z této zprávy udělali opravdu dobrou, kvalitní zprávu, která bude mít vliv a určitý dopad. Protože Evropská unie měla určité závazky a cíle, například eh, eh, Rada ze Soluně, eh, závazky z Helsinek a dále. Je to něco, co se vztahuje k naší společné bezpečnostní obrané politice, ale bohužel to není zatím plně realizováno. Kdybychom tyto naše závazky byly realizovali, tak si myslím, že by pan Putin nikdy neukumoval Krym. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Zástupci komise i služby vnější činnosti jsou zde přítomni, takže já bych dala slovo panu Kenneth Dínovi, Eh, který je šéfem CPCC. Eh, Děkuji, paní eh, předsedkyně, pane předsedo, vážení služba vnější činnosti. Je velice ráda, že se můžeme účastnit této, tohoto zasedání. Já bych chtěl hovořit jak o civilních, tak vojenských misích a ve své stručné prezentaci Eh, v květnu 2014 naše služba přijala komplexní dokument eh, pro členské státy o civilních a vojenských misích eh, a členské státy tedy je dostali k prostudování. Těch civilních misí bylo deset, a tyto mise mají eh, minimální dopad na diskuse v radě a vyžadují větší finanční prostor. Služba vnější činnosti spolupracovala v komis- s komisí na celé řadě eh, otázek, které by mohly usnadnit realizaci civilních misí a jejich řízení správní kapacity misí, včasný přístup k rozpočtu a tak dále, to jsou příklady pokroku, kterého už bylo dosaženo. A nicméně některé problémy přetrvávají, jak už tady zaznělo. Je e, třeba zvýšit efektivnost řízení a financování a e, společná Eh, komise služby vnější činnosti a komise by měla vytvořit platformu pro diskuzi v radě a je potřeba vytvořit eh, transparentní a konzistentní soubor pravidel pro civilní mise. Na meziinstitucionální diskuzi byly identifikovány problémy s s mechanismy fungování a mandátování eh, v rámci zahraniční bezpečnostní a obrané politiky. Ehm, dále pracujeme na zvýšení flexibility, eh, jak to figuruje v závěrech eh, Rady z prosince 2013. Zvýšení flexibility by bylo vítané v rámci řešení krizí a vodítka služby vnější činnosti před, obsahují řadu doporučení pro urychlení eh, rozhodování a eh, vydávání mandát, mandátu pro realizaci misí. Některé případy nejsou zrovna příkladem dobrého pokroku, nicméně obecně eh, to musíme pracovat. Co se týče vojenských operací, jak už tady říkal pan profesor Terpan i oba zpravodajové, to nefinancuje evropský rozpočet, tak to stojí ve smlouvě, financují to členské státy. Taková jsou prostě pravidla smlouvy. Ten mechanismus byl popsaný v prezentacích. V současné době probíhá šest vojenských operací ve Středoafrické republice a e, společná, e, těch, tak, těch šest operací e, stojí 89 milionů eur a e, mechanismus Atena e, e, a statut obsahuje ustanovení o možné revizi, což by asi členské státy chtěly nebo měly využít. Nicméně revize tohoto mechanismu zatím nebyla přijata, protože nedošlo k dohodě mezi členskými státy ohledně společného financování například dopravy těch battle groups. A ještě k článku 44 ze smlouvy. Tento článek umožňuje, aby skupiny států realizovaly operace, kterým jsou mandátovány cílem, myslím, není využívat tento článek na místo standardního povolování operací, jak civilních, tak vojenských, ale je možné jej použít především pro vojenské operace, ale i pro jiné operace, jako třeba humanitární pomoc. A konečně zmíním civilně vojenské akce, kdy je potřeba jaksi správné lidi dodat na správné místo, aby řešili skutečné potřeby, což znamená synergie, kdy Evropská unie reaguje rychle, aby řešila konkrétní potřeby. Čili jde o to, jak zvýšit efektivnost spolupráce civilních a vojenských operací, jako třeba v Mali, v Somálsku, ve Středoafrické republice v budoucnosti. Ehm, financování těchto společných operací vojenských, civilních je také předmětem jednání Takže nicméně musíme se držet znění smlouvy a mm, děkuji vám za pozornost. Eh, děkuji, pan Vermuller, za komisi. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, spolupředsedové. Jak už bylo zmíněno, já jsem z útvaru komise pro nástroje zahraniční politiky, ale oba jsme zde vlastně za paní Morgeriny a jménem komise tedy také vítám vaši iniciativu ke společné diskusi o tomto tématu a těšíme se, až obdržíme návrh vaší zprávy a chápeme, že nyní je těžké eh, poskytnout eh, vám nějaké detailní informace, ale pokusíme se Eh, přispět k vaší činnosti, takže mi dovolte, abych já se omezil na obecnější témata a uvedl dvě obecnější poznámky. První se bude týkat rozpočtu jako takového pro zahraniční a bezpečnostní politiku a druhá, jak eh, vlastně náš útvar ten rozpočet implementuje. Je důležité se uvědomit, jakými parametry vlastně pracuje rozpočet SZBP. Už o tom také hovořil pan profesor a řečníci Rozpočet SZBP v souvislosti eh, se smlouvami zahrnuje pouze civilní aktivity, vojenské obrané aktivity jsou roz, roz, financovány z evropského rozpočtu podle smlouvy a kdybychom změnili ten stávající rámec, tak by bylo třeba změnit smlouvy, o tom už hovořil pan profesor. Ale na komisi nejenom v útvory FPI, ale i v službě pro vnější činnost se snažíme vykonávat všechny aktivity společné zahraniční a bezpečnostní politiky a mít zde i další nástroje z sekce 4 rozpočtu, takže působíme v řadě oblastí a staráme se o to, aby Evropská unie zde měla jednotný přístup k problematice. Finanční parametry jsou také e, jasné, už hovořili zástupci rozpočtového výboru v rámci víceletého finančního rámce do roku 2020 byly ty hlavní eh, směry nastaveny. Ehm, byl zde nastaven ten hlavní profil plus minus 300 milionů eur, eh, který bude případně upraven v souvislosti s inflací. Takže to je ten základní finanční parametr, který máme, rozpočet, který implementujeme a důležité je také zmínit, že na radě členské státy potom rozhodují, nebo členské státy rozhodují, kterou, kterou aktivitu a jaký obsah té aktivity financovat. V rámci služby pro zahraniční, nástroje zahraniční politiky se snažíme ten rozpočet co nejúčinněji využívat. Víte, že necháváme tam určitou částku pro nepředvídatelné události. Pro rok 2015 zde roz, probíhá řada akcí a většina rozpočtu bude vyčerpána, ale postaráme se o to, abychom snad i letos měli dostatečnou rezervu pro nové aktivity, které budeme schopni financovat, bude-li to e, nutné. Budeme schopni financovat dvě nové středně velké mise, pokud to bude zapotřebí. Takže co se týče úrovně té rozpočtu, tak je, zde je politická vůle e, něco dělat navíc, ale pak je zde vždy otázka po více penězích a e, kolegové z rozpočtového výboru vědí, že jsou zde různé techniky, jak to provádět, ale potrženo sečteno jde o to, že to je e, eh, politické rozhodnutí a rozhoduje nich rozpočtový orgán Takže na komisi plně sdílíme to, co zde zaznělo o flexibilní a účinné implementaci společné zahraniční a bezpečnostní politiky a služby FPI i další. Úzce spolupracují s Evropskou službou pro vnější činnost, tak aby naplňovali závěry Evropské rady z roku 2013 a v podstatě každodenně spolupracuje s kolegy právě z Kenova oddělení. Už zde bylo zmíněno to středisko sdílených služeb, už se o tom diskutuje delší dobu. Komise mm, vypracovala studii proveditelnosti s ohledem na různé možné synergie a e, nákladovou účinnost. Podporujeme iniciativy, které k tomuto směřují. Myslíme si, že to je velice slibná záležitost ale samozřejmě post-Lisabonská institucionální struktura je velice složitá, ale věříme, že se podaří najít nějaké řešení a jak už zde zaznělo, aktivně právě pracujeme na rozpracování detailů. Eh, činnost eh, jde hodně směrem eh, sdílených platform služeb v SVČ a komisi, tak abychom lépe využívali zdroje k tomu, abychom lépe podpořili naše mise. A myslím, že tím bychom také eh, ulevili misím po té administrativní stránce při té zásadní fázi, kdy vlastně ty mise vznikají. Potom eh, také zde byl zmíněn ten koncept warehouse. Myslím se, že toto by bylo možné realizovat a mobilizovat ještě před rozhodnutím rady a tomu se právě věnujeme v té poslední iniciativě o těch sdílených platformách. Paní předsedkyně, na závěr bych chtěl říci, že věřím, že Evropský parlament podpoří tuto iniciativu, silně v to doufám. Komise a SVČ se rádi budou setkávat se zpravodaji, informovat je o naší činnosti a vážení spolupředsedové. Eh, pokud by členové obou výboru potřebovali jakékoliv další informace nebo podporu, tak vám ji rádi poskytneme pro vaši činnost. Děkuji, pane Millere. A nyní eh, zahajuji diskuzi. Pan Galer za EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Terpane. Děkuji také zpravodajům. Děkuji také Evropské službě pro vnější činnost a děkuji komisi. Východiskem našich úvah jsou samozřejmě stávající smlouvy. I když bych si přál, abychom ve smlouvě nové měli nové mechanismy, abychom tam nalezli nové mechanismy. Například se hovořilo o tom, že by se měl zrušit to umělé eh, oddělení civilních a vojenských misí. Ono je nejde vždy kompletně oddělit, ale někdy zahrnují oba aspekty civilní i vojenský, tak je to pak komplikované s jejich financováním. Také se zmiňoval ten známý problém stávající praxe financování v oblasti civilních misí. Kolegové se k tomu vyjadřovali velice detailně v jiných souvislostech k otázce, kde zde jsou ty praktické eh, příliš zatěžující situace. A jedna z primárních otázek, která zde nyní je pro mě, je, jak zreformovat stávající mechanismus AT na souvislosti s vojenskými misemi. Tak, je, máme dobrou výchozí situaci, že e, vše, co se koná, je rozhodováno jednomyslně, takže můžeme vycházet z toho, že se členské státy společně všechny k něčemu zavázují. Ale z toho by měl podle mého názoru vyplnout i následující krok. A sice, že tato společná zodpovědnost bude také potom viditelná tím společným financováním. A realita, s níž jsme konfrontováni, Eh, je taková, jak už zde bylo řečeno, že už je vlastně potom jenom málo těch, kteří se skutečně chtějí zapojit, ale čím častěji se zapojují, tak tím častěji potom také v podstatě sami nesou náklady. A můj argument vůči těm, kteří se brání tomu rozšířit to společné financování nákladů, zní takto. Kdo nechce rozšiřovat společné náklady, no tak ten musí e, častěji platit. A to se týče hlavně velkých členských států. Protože situace je taková, kdy menší členské státy, kteří by mohli poskytovat vojsko nebo materiál, se prostě nezapojí proto, že nejsou schopny stoprocentně unést své náklady. Oni by mohli nést svůj podíl na rozpočtu EU, ale neunesou svoje celkové náklady. A to vede k tomu, že se vůbec nezapojí a ti, kteří se stejně neustále musí zapojovat, tak ještě platí vlastně toto, nebo nesou ještě tyto náklady. Takže politická diskuse v radě by měla jít tím směrem, že je třeba si uvědomit, že když se něco jednomyslně rozhodne, tak se to potom musí také finančně v celém postupu nést společně, protože nakonec je to vlastně jenom ten vlastní finanční příspěvek, který bychom jinak platili do EU, ale potom se člověk také dostane méně často na řadu. A to je přesně ta diskuse, kterou se snažím nyní vyjasnit a rozpoutat eh, u svých kolegů v Berlíně a doufám, že o tom bude možné diskutovat v ostatních zemích podobně, tak abychom na závěr zde měli účinnější realizaci našich vlastních závěrů. Děkuji. Mr. Munger, uh, eh, S&D budgets. Takže pan Mange, rozpočet, rozpočtový SND. Určitě, ak eh, členské štáty... Děkuji za slovo. Když členské státy budou operovat více integrovaným způsobem, tak z pohledu rozpočtáře budou potřebovat mnohem méně finančních prostředků Stejně tak jako současný společný rozpočet. Já nejsem odborník na obranu, ale určitě v této oblasti je pod, zapotřebí určitých zlepšení, když analýzy ukazují, že bychom mohli ušetřit společnou politikou více než 26 miliard eur. To bychom určitě dokázali využít potom na více misí nebo na jinou politiku. Ale tyto oblasti Určitě jsou zde oblasti, kde se můžeme zlepšit. Transparentnost, otevřenost na obraném trhu nebo přístup malých a středních eh, podnikatelů na eh, bezpečnostní trh, kybernetická bezpečnost a tak dále. Takže ty oblasti tu jsou a stojí za to, abychom se jimi zabývali, protože jsou to velké finanční prostředky, obrovské eh, úspory a více zdrojů pro naši společnou bezpečnost. Děkuji. Pan Januš Zemka, SND. Więc ja chciałem bardzo podziękować za to, że... Děkuji. Mm, chtěl jsem poděkovat také za to, že jste toto mm, důležité téma zařadila na pořad jednání, paní předsedkyně. A rád bych eh, navázal na svého předřečníka na poslední příspěvek. Podle mého názoru máme před sebou velký problém, metodický problém. Eh, téma, kterým se dnes zabýváme, zní financování společné bezpečnostní a obrané politiky. A já bych eh, rád jasně poukázal na to, že pokud se v tomto výboru zabýváme společnou bezpečnostní a obranou politikou, tak se zabýváme obranou. A pokud jde po obranu, tak jde vlastně o společné mise. A já si tedy myslím, že bychom se měli vážně zamyslet nad tím, zda náš přístup k těmto tématům by se neměl rozšířit. Teď mluvíme o bezpečnosti a tady plně souhlasím s kolegou. Máme v Evropě hrozbu terorismu, v souvislosti s ilegální migrací eh, či imigrací. S mm, další hrozby jsou kybernetické útoky. A o to se, na to se musíme zaměřit, pokud se budeme zabývat eh, v budoucnosti analýzami výdajů Evropské unie na bezpečnost. Je důležité, abychom eh, vlastně se podívali i na obranu přímo, ale také za hranice eh, této oblasti protože to téma je mnohem komplexnější. Druhá věc. Všechny prezentace, které eh, eh, jsme viděli, byly velice zajímavé, ale musím eh, připomenout jednu věc. Potřebujeme obecné informace a ale v eh, členských státech v praxi potom eh, je ten přístup takový uvolněnější k obrané politice. Já si myslím, že máme celou řadu států, které, které berou toto téma velmi vážně, eh, které dá, poskytují vlastní prostředky na mise, ale také máme mezi sebou země, které už mnoho let nepřispěly k rozvoji této oblasti vůbec nijak. A myslím si, že bychom se tomuto tématu měli věnovat. Děkuji. Já vám děkuji. Ano, děkuji. Myslím, že takový typ informace můžeme předložit členům výboru CD a rozpočtového eh, před eh, přípravou vlastní smlouvy. A nyní dám slovo panu Ellerovi, místo předsedovi SEDE. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval panu profesorovi za studii, eh, která byla eh, neobyčejně srozumitelná, ukázala deficity, ale i řešení. Často eh, se bavíme o problémech, mluvíme o nich v naší diskusi, ale tady z, toho, z té studie jasně vyplynulo, co je třeba udělat a Mm, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých možných řešení. A rád bych eh, mm, se vydal ještě do civilní oblasti, poděkoval zpravodajům, eh, zejména Eh, kolegům z rozpočtového výboru a jejich předsedovi. Já si myslím, že ta zpráva bude mít dva aspekty. Eh, ten jeden je vlastně povinný, protože eh, se, ten bude apelativní, protože se pohybujeme v oblasti smluv. Je to otázka mechanismu Aténa, perspektiv Um, civilních i vojenských operací, ale i tady by naše pozice měla být konzistentní. A pak ta zpráva bude mít druhou část, která vlastně eh, bude dávat parlamentu možnost spolurozhodování a ovlivňování. Eh, to, a to je ta civilní část. A my musíme v obou částech naformulovat jasně, co chceme. V té civilní části bychom měli jasně říci, že chceme civilní operace, eh, které jsou proveditelné, které jsou skutečně politickým nástrojem, které odpovídají mezinárodním standardům a které odpovídají operativní nutnosti, ale musí být samozřejmě rozpočtově e, zajištěny, ale mm, e, my se také musí mít rozpočtovou autonomii. E, head of Mission nemůže, ne, nesmí se stát, že Head of Mission nerozhoduje o vlastním rozpočtu. Samozřejmě musí respektovat eh, rozpočtovou kontrolu a další aspekty, ale ten stávající systém není pouze neefektivní, je to mnohem horší. Ono je to vlastně politické riziko pro důvěryhodnost rozpočtu Evropské unie. Je už jenom otázkou času, eh, kdy eh, tyto civil, něk, některý eh, ze států ukáže na Evropskou unii a řekne, my tyhle ty mise tady nechceme, je to jenom ptické gesto, není nám to k ničemu, nic nám to nepřináší, není to efektivní a eh, vlastně um, to nic neřeší. Čili my nemluvíme jenom o technických otázkách, ale mluvíme také o tom, zdali stávající režim neohrožuje důvěryhodnost toho, co v oblasti eh, obrané a bezpečnostní politiky děláme. Zdali nás to nespochybňuje. Eh, a na to se musíme zaměřit, protože jinak v těžkých dobách, kdy tady máme pana Putina a celou řadu dalších otázek, eh, ty otázky budou zodpovězeny, takže my jsme prostě eh, naprosto neakceschopní a provádět efektivně mise, které schválili členské státy. Takže Prosím ještě jednou, o těch věcech už jsme mnohokrát mluvili, ale pojďme se dohodnout na nějakém jasném scénáři. Jasně popišme, jak v budoucnosti budou civilní mise fungovat a jasně se zaměřme na to, co, um, jaké, jaký je postoj parlamentu k mechanismu Aténa. Děkuji. I was not quite sure about... Nebyla jsem si jistá ohledně toho, jestli se někdo hlásí za EKR. Je tu někdo? Mr. Ali of uh, ALDE. But... Pan Ali z rozpočtového z Aldy. Děkuji. Paní předsedkyně, pane předsedo, vážení kolegové. Především bych chtěl poděkovat panu profesoru Terpánovi za jeho prezentaci. On nám ukázal reálný obrázek situace, mechanismu a ten. A já bych chtěl zmínit dvě věci. To se týká společné bezpečnostní a obrané politiky EU. Za prvé, závěry Rady z eh, listopadu 2014 uvádějí, že Rada vítá relevantní pomoc eh, ze summitu NATO a prohlášení samitu NATO jedno z témat eh, poukazuje na eh, změnu v tendenci snižovat rozpočtové eh, vojenské rozpočty. Efektivnější využití prostředků a vyváženější Ehm, jaksi odpovědnost, zvyšuje kapacity a zachování eh, vojenského průmyslu eh, v, v Evropě. To jsou všechno věci, které tam jsou zmíněné a s tím, že výdaje na obranu by neměly klesnout pod 2 HDP členských států a tyto výdaje by měly se věnovat také, eh, nebo tedy, eh, že eh, výdaje na výzkum, obraný výzkum a vybavenost by neměla klesnout pod 30 obrané politiky. Čili jak by se toto mohlo projevit na společné bezpečnostní politice Evropské unie s tím, že ten mechanismus Atena funguje nebo nefunguje a jestliže je potřeba změnit smlouvu, tak tak, mm, tak budiš. A e, za druhé rada opakuje nutnost společné bezpečnostné a obranné politiky a zdůrazňuje, že kapacity členských států by měly být v součástí společného e, společné mm, jaksi základny eh, pro eh, vývoj průmysl a, a, a vybavenost a to by mohlo zvyšovat zaměstnanost v Evropské unii a podporuje eh, tedy um, pozitivní vývoj v této oblasti. Děkuji paní Lösing, koordinátorka GUE ve výboru SEDE. Ja, vielen Dank. Das ist ja wirklich ein Děkuji vám, opravdu je to velice složité téma a velice vám děkuji za to, že zde zazněla přednáška pana Terpána, která poukázala na eh, celou řadu výhod i nevýhod velice názorným způsobem. Základní motivy této diskuse, kterou už jsme svým způsobem vedli i v minulosti, bych mohla shrnout tím, že řeknu více peněz pro oblast bezpečnosti nebo pro oblast eh, eh, vojenskou, na to je poukazováno hlavně. A ta další oblast, tam se hovoří hlavně o účinnosti a rychlosti. Pak jsou zde různé překážky, na které už poukázali předřečníci. Jednou z velkých překážek tomu, aby bylo k dispozici více peněz evropských prostředků, jsou smlouvy Evropské unie a pan Galer jasně poukázal na to, že v podstatě změna těchto evropských smluv je něco, o co se usiluje. Já k tomu mohu říci za svoji frakci, že my jsme rozhodně proti změně těchto evropských smluv v tomto duchu a budeme se proti ní stavět. Pan Galer také poukázal na problematiky toho oddělení civilních a vojenských misí. A já jsem to pochopila tak, že on říkal umělé rozdělení civilní versus vojenské. My jsme pro jasnější oddělení civilních a vojenských misí Eh, není zde prostor nyní poukázat na všechny problémy směšování civilních a vojenských misí, ale chtěla bych poukázat na problém demokratické kontroly. Alespoň ho zde stručně zmíním, protože smazáváním těchto hranic eh, vlastně dochází k velmi těžké demokratické kontrole, protože ani v členských státech už pak někdo pořádně neví, jestli se zde jedná nyní o vojenskou operaci nebo o civilní operaci. A Zapojení členských států, jejich role, to je něco, o čem se také už hovořilo. Jsem toho názoru, že se na to, že zde pohlíží pouze jako na problém, ale ono je to také něco dobrého, že státy mají právo v rámci Eh, svého výsostného rozhodování o rozpočtu rozhodovat, na co vydávat peníze, ale musí mít také možnost, a já si myslím, že je dobře, že tu možnost mají, aby si sami rozhodli, do kterých vojenských operací se v budoucnu zapojí, budou chtít zapojit, anebo ne. A je to eh, možnost, která by měla být zachována i do budoucna. Takže se diskutuje o různých možnostech, jak naložit s rozpočtem, jaké by zde byly možnosti Evropské unie a jak je vyčlenit. Já bych zde chtěla zmínit jeden ten fond. Eh, také už zde někdo hovořil o výzkumu a prostředcích na výzkum z evropského rozpočtu. Na výboru SEDE už jsme o tom také často diskutovali a jsou na to nejrůznější názory. A ráda bych se zeptala také možná pana experta, je-li to možné, co vlastně všechno se nyní má financovat z tohoto Evropského fondu za opatření. Tedy jaké výdaje, které by měly nějaký vztah k vojenským operacím. Já chápu článek 41 nadále tak, že otázka výše i další relevantní otázky eh, mohou stanovit jenom šéfové státu a vlád. A myslím si, že i toto je určitý problém mm, toho práva spolurozhodování sebeurčení. A potom třeba výzkum v oblasti zbrojení. Existuje možnost, nebo existuje zde určitá diskuse, aby se z toho fondu eventuálně financovalo výzkum v oblasti zbrojení. A otázka zní, zda to právě nezakazuje druhý odstavec článku 41. Já ten odstavec se smluv jasně interpretuji tak, že toto zakazuje. Takže už zde vlastně v rámci stávajících smluv panují stahy, e, snahy realizovat různé interpretace, tedy nejenom změnou smluv, a zde bych tedy žádala o to, abychom zde měli jasnější přístup. Děkuji. Děkuji vám. Paní Cabajos za zelené z výboru sede, prosím. Děkuji vám. Já už vlastně nemám příliš mnoho, co bych doplnila k tomu, co zde řekli moji kolegové, hlavně mám na mysli kolegy z rozpočtového výboru, ale chci také zareagovat na to, o čem hovořil pan Galer, o tom rozdělení mezi civilními a vojenskými misemi. Myslím si, že je opravdu důležité jasně rozlišovat mezi civilními a vojenskými operacemi, protože pokud je to smíšené, tak to může vést k řadě problémů a možná to přinese potom více škody než užitku. A v řadě případů je to otázka rozpočtu, že prostě nejsou peníze na určité intervence v daných zemích a že země na to nemají. Například, eh, a proto se neúčastní. Švédsko se často účastní jak těch civilních, tak těch vojenských operací, ale vždy se to jasně odlišuje, kde definujeme, tedy kde můžeme být něčím přínosní. Kde jsou nějaké dovednosti, které máme, jak můžeme užitečným způsobem přispět společné věci. Není to otázka peněz primárně, ale otázka zní, čím by mohlo zapojení Švédska by mohlo být užitečné. A já doufám, že v ostatních státech o tom přemýšlejí e, podobně, ale někde racionálně rozhodnou, že se prostě nezapojí. Takže teď je otázka, co nejlépe udělat, aby to bylo co nejpřínosnější. Děkuji vám, Donzulica. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dámy a pánové, vážení kolegové, hlavním cílem Evropské unie v příštím období by mělo být dosáhnout strategické autonomie. Deklarovaná úroveň ambicí v oblasti společné bezpečnostní a operané politiky Evropské unie není v souladu s rozpočtovými a jinými kapacitami. Už po několik let zde vlastně jsou strukturální nedostatky, například v důsledku hospodářské krize. A máme zde také příliš dlouhé, zlouhavé rozhodovací e, procesy, různé logistické finanční překážky. Dámy a pánové, řádu, řádné financování misí Evropské unie je zásadní, pokud si přejeme mít aby naše společná bezpečnostní obraná politika skutečně měla budoucnost. Vítám vytvoření eh, díleného střediska pro zdroje pro mise v oblasti SBOP. Dámy a pánové, vážení kolegové, v Evropském parlamentu i v podvýboru Eh, vyzývám vás, abyste řešili významnou otázku, proč vojenské operace Evropské unie eh, nejsou schvalovány Evropským parlamentem. A vraťme se ještě k té strategické autonomii. Jsem toho názoru, že to je velice komplikovaná otázka. Například to, co se nyní děje na východě Ukrajiny, tak Evropská unie eh, nadále eh, nakupuje z Ruska eh, zařízení pro satelitní mise. A evropská strategická autonomie je něco, co musíme zvážit v souvislosti s evropskými operacemi a misemi. Dámy a pánové, vidím zde nový začátek pro společnou bezpečnostní a obranou politiku tak abychom postupně dosáhli této důležité strategické autonomie Evropské unie. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pan Danžan, a nyní uzavírám seznam řečníků. Sorry, uh, Jeffrey Van Orden. After. A potom ještě pan, pan Orden. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že se všichni shodneme, že toto téma je rozhodující pro trvalost společné bezpečnostní obrané politiky a ti první, nebo kteří si to uvědomili, byli hlavě státu a vlád na summitu v prosinci 2013, ale musíme konstatovat, že u těchto bodů, včetně mm, dalších bodů na e, cestovní mapě, která tehdy byla přijata, nedošlo k příliš velkému pokroku. Už e, je to přes rok a žádná velká reforma se i přes apely e, nekonala v, reformě společné bezpečnostní obrané politiky. O civilních misích už bylo řečeno všechno, Kristián to řekl velmi dobře, já se k tomu vracet nebudu, takže problém civilních misí to není objem rozpočtu, rozpočtu, tam jsme nikdy neměli nějaký vážný problém s rozpočtem, který je pro ně určený, všechny mise financované byly a byly slušně financované, ale problém je ten interní fungování tohoto rozpočtu na civilní mise společné bezpečnosti obrané politiky se všemi těmi nedostatky, které byly zmíněny a to už trvá 15 let, takže já tady beru v úvahu, co říká pan ředitel, víme, že ta situace se zlepšuje eh, nějak empiricky, ale zdaleka není eh, ta situace uspokojivá. Nejenom co se týče zaměstnanců, kteří tam jsou na místě, především tedy šéfové misí, ale není to uspokojivé ani pro EU politicky, protože přece jenom eh, je ta, ten, mm, jak si ta kredibilita není dobrá. Co se týče vojenských operací, problém je jednoduchý už nám bylo opakováno, teď probíhá šest vojenských operací a s výjimkou EUTM Mali, eh, kde eh, přispívá 23 členských států, tak zbylých pět vojenských operací, tak na nich se podílí méně než pět až šest přispívajících zemí a spoleháme na třetí země, partnerské země, Turecko, Gruzie a jiné, aby nesli prapor Evropské unie na vnějších vojenských operacích. To je vážné. Dokonce i vojenská operace, která byla jaksi nejsymboličtější, považovaná za úspěch Atalanta, tak dnes se toho účastní čtyři nebo pět evropských zemí. To je problém, to je vážný problém. A problém financování není jenom ten, že to platí stále ti samí, ale navíc to brání vstupu do klubu zemím, které by byly ochotné politické, politicky to dělat, ale prostě v době rozpočtové krize toho nejsou schopny. A to se nezlepší ze dne na den. Takže tady máme klíčový problém a já si myslím, že jediné řešení, tady to říkali kolegové z EPP, je rozšíření programu Atena my víme, co jsou nejdražší náklady. Nejdražší jsou náklady na dopravu rozmístění, které nejsou pokryté Aténa a to právě odrazuje některé členské státy od vstupu do klubu. Takže jestliže nerozšíříme program Aténa, tak si nemůžeme dělat žádné iluze. A ještě eh, dvě poznámky na závěr. Otázka demokratické kontroly a parlamentní kontroly. Já jsem poslanec, já bych eh, strašně rád eh, bojoval eh, a vyžadoval parlamentní kontrolu nad těmito operacemi, ale upřímně řečeno mezi námi. CD jezdíme navštívit všechny civilní operace a vojenské operace. Jestli pak naše zprávy po těchto misích a naše doporučení po těchto misích mají jakýkoliv dopad na průběh těchto misí a operací, já bych rád řekl, ano, samozřejmě, a, a doufám, že aspoň nějaký minimální dopad to má. Ale upřímně řečeno, um, orgány e, služby vnější činnosti komise a členských států si dělají, co chtějí. Sem tam nás požádají o názor k rozpočtu, ale jinak upřímně řečeno parlamentní kontrola, to je intelektuálně pro nás velice stimulující, ale jinak je to naprosto neefektivní z hlediska politického. Takže si nemyslím, že to ne, jako je hlavní problém eh, reformy financování. Myslím, že to hlavně má být efektivní. A za druhé, otázka článku 44, neboli strukturované stále spolupráce, to jsou vážné otázky, které si pravidelně klademe, to jsou cesty, jak to všechno zlepšit, řešit. Víme, kde se toto děje, to je otázka členských států a všechno klíč ke všemu tady tomu mají členské státy. A víme, že některé z nich v každém případě stejně nebudou chtít na tuto hru přistoupit, takže to rovnou omezuje naše doporučení. Toho si musíme být vědomi. To, to neznamená, že to nemáme doporučovat. To je náš úkol, ale musíme si být vědomi těch hranic, na které brzy narazíme při snaze o realizaci těchto našich doporučení v oblasti financování. Mr. Jeffrey Van Order. Pan Jeffrey Van Order z EKR, koordinátor. Děkuji. Když poslouchám tuto diskusi, tak je tu jistá nepoctivost, eh, kde, nepova, jaksi, kde se nehovoří o zbytečnosti e, společné e, zahraniční bezpečnostní a obrané politiky. Kdyby žádné mise nebyly, tak by to nemělo vliv na naší bezpečnost ani na bezpečnost těch zemí, které tuto mm, přijímají. My vytváříme kapacity, které se schánějí práci, nějakou roli. A jaká role to je? Ta role je vytvořit strategickou autonomii Evropské unie nebo zvýšit viditelnost Evropské unie jako hráče. Celé je to o předstírání, že Evropská unie má eh, státy, které chtějí sehrát eh, vůči roli a prostřednictvím této politiky se to, to snaží. Samozřejmě, hm, když si vezmeme civilní mise v rámci SBOP, tak jich zbylo velmi málo. Taková je skutečnost. A myslím si, že celá ta diskuse je taková nereálná a vychází z fantazie. To je, myslím, že to je jeden z důvodů, proč občané našich zemí jsou poměrně zoufalí, když vidí, co všechno se v Evropské unii děje, protože to, o čem se tady bavíme v tomto výboru dneska, se obávám, že je tak daleko od reality a, tak, a, a strašně daleko od toho, co je potřeba. Členské státy dobře vědí, co eh, je potřeba, co, co máme dělat s našimi silami a některé členské státy se skutečně vážně vojensky angažují a jestliže potřebujeme realizovat vojenské mise na mezinárodní úrovni. Existují struktury a organizace, které jsou k tomu určené, jako NATO a Eh, poslední, co potřebujeme, je, aby se Evropská unie pokoušela vymyslet si nějakou roli v této oblasti. Tato diskuse je podle mého názoru směšná. Děkuji. Děkuji. A eh, nyní na závěr diskuse mi dovolte, abych taky řekla něco o pořadí závěru. Nejprve pan Galer, jelikož byl jmenován dvěma poslanci, jestli se pamatuji, poté pan Ter, profesor Terpan, oba zpravodajové, myslím, ano, to by asi měli odpovědět na otázky také, to znamená pan Kukan a e, pan Taron a pokud možno pan Dín a pan Miller. Dobře, takže pane Galere, máte slovo stručně. Děkuji, já jenom stručně zareaguji, protože k jednotlivým eh, věcem už jsem se vyjadřoval. Eh, kolegyně Sebajos, možná, že to bylo nedorozumění. Já jsem nemyslel, že by každý stát měl eh, na každou misi, eh, na každé misi se účastnit vlastními jednotkami. Ne, já jsem jenom říkal, protože jsme všichni jednomyslně schválili, že něco uděláme, takže by každý měl nějakým způsobem nést svou část v rámci rozpočtu Atény. Když se Švédsko do něčeho pustí, pustí, tak potom v rámci nového mechanismu, podle mého názoru, by mu to mělo být uhrazeno po odečtení samozřejmě toho vlastního příspěvku. Pokud Švédsko eh, přispívá 8% do rozpočtu, tak 92% by mu mělo být uhrazeno ze společného rozpočtu. A to platí pro všechny členské státy, které třeba mají ještě akceschopnou armádu, která ale, eh, ale nemohou nést 100% eh, nákladů z vlastního rozpočtu. A jinak rozlišování mezi vojenskými a civilními misemi, to je praktická otázka Máme ve střední, Středoafrické republice mm, eh, vojenskou eh, misi. Eh, pokud k tomu dáme ale civilní misi, policejní, tak vlastně ten civilní, ta civilní část by musela být financována z rozpočtu EU. Mm, museli bychom tam Eh, teď je otázka, jestli by směli ti civilní účastníci létat eh, letadly s eh, účastníky té vojenské mise. Já myslím, že mm, z hlediska praxe i financování je to vlastně neoddělitelné a měli bychom postupovat pragmaticky. Děkuji. Profesor Terpan, uh, very brief. Děkuji, pan profesor Terpane, máte slovo stručně, prosím. Takže velmi stručně já bych um, se vrátil k několika věcem, které tady zazněly. Já se domnívám, že na jednu stranu je třeba brát v úvahu smlouvy, to znamená snažit se dělat maximum v rámci existujících smluv, a za druhé, a to v tom je, myslím, role parlamentu, uvažovat i do budoucna o určité změně smluv. Za druhé, jsou tu dvě úrovně úroveň technická a úroveň trochu političtější. Technická řešení, která se zdají být eh, brzy projevitelná, eh, proveditelná, ten um, sdílené centrum zdrojů, to je technická záležitost. A potom jsou tu otázky, které jsou vyloženě politického charakteru a tady parlament by právě měl eh, působit na obou úrovních. A poslední věc, solidarita, suverenita rozpočtová, kdo se má zúčastnit členských států. Zdá tady ta vůle strategické autonomie je opravdu všemi sdílená Určitě členské státy mají rozpočtovou suverenitu ve vojenských oblastech, mohou se účastnit a nemusí, ale kdyby to takto v Unii fungovalo ve všech oblastech, tak si umíte představit, jaké by to mělo důsledky. Jestliže by to byla účast na objednávku ve všech oblastech, pak by to nefungovalo. Tak zatím to může takto fungovat, ale nicméně to považuji za problém. Představme si, že bychom to aplikovali na všechny oblasti aktivity Evropské unie a unie už by nefungovala. Děkuji. Děkuji, pan Kukan. Thank you, Madam Chair, also very... Děkuji vám, paní předsedkyně, také budu stručný. Dovolte mi poděkovat všem kolegům i hostům, kteří vystoupili v této diskusi a děkuji jim za jejich názory. Vždy je dobré vědět, jaká je atmosféra, jak je nálada ve vztahu k tématu, které je v naší zprávě. Cením si příspěvku pana Terpana i zástupců SVČ a komise a vážím si jejich ochoty spolupracovat, určitě ji plně využiji. Co se týče dvou otázek eh, kolegů z ALDE, nemůžu to nyní odpovědět detailně, ale mohu říct si toto. Zohledníme to, až budeme formulovat znění zprávy. A také, co by určitý závěr z této diskuse, chci říci, že ve své zprávě se pokusím také eh, zvýraznit eh, dohled Evropského parlamentu nad financování bezpečnostní obrané politiky, podpořit sdílení zátěže mezi členskými státy a eh, výzvu pro rozpočtové doplnění jednotlivých operací či misí a pokusím se vytvořit zprávu, která bude skutečně reálná, bude mít dopady na budoucí bezpečnostní obranou politiku, tak, aby to byla opravdu realita a ne e, nějaká fantaskní představa. Děkuji, pan Tala, nebo ten tu není. Takže, pane Arty, pane předsedo, chcete možná také něco říci na závěr tohoto zasedání? A cette conclusion... Tento závěr je samozřejmě provizorní, ale musím říct, že mě to velmi zajímalo. A, a s velkým zaujetím jsem vyslechl pana profesora Terpána i naše zpravodaje a myslím si, že to je dobrý nápad, eh, že jsme se rozhodli přijmout tuto zprávu z vlastní iniciativy o politice, společné bezpečnostní obrané politice eh, ve spolupráci našich dvou výborů. Totiž rozpočet to je zrcadlo je to zrcadlo prostředků, kterými disponujeme a z tohoto pohledu si nesmíme dělat žádné velké iluze. Jedná se třeba pouze o civilní mise za 300 milionů, ale na konci roku 2014 bývalo již 30 milionů nedoplatků. Jestliže hovoříme o potřebě eh, reagovat rychle, musíme na to mít prostředky. A to všechno podmiňuje důvěryhodnost a tento rozpočet plně závisí na členských státech, protože vlastní zdroje to jsou pouze celní, příjmy z celních cla a dohody o e, volném pohybu postupně redukují objem cel. Čili rozpočty jsou v rukou členských států a to značně komplikuje tady tu naší Eh, činnost, musíme respektovat smlouvy, pochopitelně, ale jsme tady také od toho, abychom dělali politiku. A otázka zní, zda Evropa má zajišťovat, kom, má mít kompetence v oblasti obrany a bezpečnosti v roce 1954 otcové Evropy neuspěli, když chtěli vytvořit Evropské společenství obrany, protože narazili na nesouhlas členských států. Ale nyní žijeme ve světě globalizovaném a co můžeme říct našim občanům? Podobně jako vy, jsem od května vedl kampaň a prožívám s, jaksi s nadšením všechny naše aktivity tady v parlamentu, ale když se vrátím do svého volebního obvodu, tak s, obtíže mi vysvětluji, co tady dělám a, a, a jak si vzbuzuji solidaritu u občanů, solidaritu s Evropou. Takže v oblasti obrany a bezpečnosti e, žijeme v bludu nebo ve skutečnosti? To je základní otázka máme víceletý finanční rámec eh, pro období 2014 až 2020, ale je tam eh, ustanovení o revizi po volbách a já doufám, že tato zpráva z vlastní iniciativy bude sloužit jako argumenty také v případě nějaké revize rozpočtové. Kromě toho už vstupujeme do fáze přípravy rozpočtu na rok 2016 a já nepochybuji, že by bylo zajímavé vyslechnout zpravodaje eh, na téma, jaké jaksi změny navrhují. Já jsem dobře vyslechl, co říkal pan profesor a my jsme skutečně tady na hranici, neříkám bludu, ale nejsme na výši eh, výzev v oblasti bezpečnosti a obrany, kterým čelíme. A tady nejsou žádné efektivní nástroje společné obrané politiky. Neumím si představit vnější a diplomatickou činnost v oblasti bezpečnosti a obrany. Takže teď opravdu se nacházíme v rozhodující fázi budování Evropy. A otázka otázka zní, zdá můžeme a máme eh, učinit tento krok. Já jsem nový poslanec, já jsem objevil mechanismus Aténa teprve čerstvě. Je to velice překvapivé, je to mimo rozpočet EU, je to nějaké přispívání na objednávku, když dojde ve světě k něčemu, že eh, tam je potřeba zasáhnout, tak určitý stát rozhodne, ale musí si to sám zaplatit a pak konzultuje s ostatními, jestli by mu nehelfli a prostě takové fungování nemůže pokračovat. A v tom si myslím, že je tato zpráva opravdu velice e, očekávaná. Děkuji. Takže tato zpráva bude přijata v rámci Vého výboru 26. února. Takže lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je e, e, do března a takže tím končím naše společné zasedání výborů eh, pro eh, rozpočet a podvýboru pro bezpečnost a obranu. A nyní vyhlašuji eh, desetiminutovou přestávku a potom bude pokračovat schůze výboru SEDE. E. Děkuji. si, si